Ya. Takže dámy a pánové, prohlašuji eh, toto zasedání za zahájené. Já eh, mu předsedám na základě žádosti našeho odcházejícího předsedy a eh, prvního místo předsedy bývalého výboru. Všechny jazyky máme k dispozici na tlumočení, kromě malčtiny, ale já si myslím, že tady ani nemáme malckého poslance. Všechny vás tady vítám. Eh, jakož i všechny nové členy výboru mm, TRAN, výboru pro dopravu tady kde budeme spolupracovat v nadcházejících pěti letech. A jsem šťastná, že zde vidím i některé poslance z minulého období. A naším úkolem je dnes eh, zvolit předsednictvo, to znamená předsedu a čtyři místo předsedy. Samozřejmě nejprve postoupíme k volbě předsedy, e, který e, potom bude předsedat celému zasedání, aby zajistil další průběh schůze. Rád bych konstatoval, že tedy máme k dispozici nezbytné kvórum, máme tady maximální počet členů. V souvislosti s jednacím řádem vás musím, vás musím informovat, e, že Eh, někteří poslanci jsou zastoupeni náhradníky. Dám vám tedy seznam, pakliže nebudete mít žádné námitky. Paní Lukaševská z EPP je nahrazena panem Tomášem Frankovským, paní Karima Delí pouze pro volbu předsednictví je nahrazena paní Jaina Dowring za zelené, paní Tibet opět ze zelených bude nahraně, nahrazena panem Danielem Frendem, pan Manko Kampocány z ID je nahrazen Ronem Hajderem, pan Tomáš Poreba je nahrazen Angelem Zambajským Pan João Ferreira z GUE je nahrazen paní Aksofi Peltě, paní Kateřina Konečná je nahrazena z GUE paní Claire Dalí a pan David Ball z nezařazených je nahrazen panem Jamesem Wellsem. Nemáte-li eh, žádné námitky, můžeme, domnívám se, přistoupit rovnou k hlasování a Žádám vás, abyste se podívali, zda máte všichni volební lístky. Volba nemusí být tedy elektronická, ale v případě, že by to bylo potřeba, je třeba, abyste měli všichni vaše hlasovací lístky. Ale nebude-li více než jeden kandidát, můžeme také volit eh, dotyčné aklamací. Nyní připomínám, Nyní tedy vyzývám pro představu kandidátu na předsednictví výboru pro dopravu. Kdo je kandidátem? Za skupinu zelených bych rád navrhl Karimu Deli za předsedkyni komise. Ano, je nějaký jiný kandidát? Není tomu tak, v tom případě bych se rád zeptal paní Deli, zda akceptuje tuto kandidaturu. Pane Rike, drazí kolegové, s velkým potěšením přijímám vaši kandidaturu na předsedkyni. Děkuji. V souvladu se zvyklostmi, protože tady není žádný jiný kandidát, navrhuji vám, abychom tedy zvolili naši kandidátku aklamací. Paní předsedkyně, eh, prosím vás, abyste mě tedy nahradila a předsedala výboru. Drazí kolegové, zaprvé děkuji mnohokrát, že tady mm, mm, bych ráda navrhla prvního místo předsedu, který již dva a půl roku vedl výbor TRAN. Ráda bych poděkovala za veškerou práci bývalých členů ve výboru a velice srdečně mezi námi vítám nové členky a nové členy našeho výboru. Jsem hrdá, že jste si vybrali tento výbor a také na to, že jste mě navrhli do předsednictví výboru, tím jste zvolili mladou ženu a vysíláte tím velice silný signál evropským občanům. Eh, já jsem si nikdy nemyslela, že bych mohla znovu předsedat této komisi jako toho dva a půl roku, eh, mnoho období a proto je to pro mě neobvyklá čest, ale zároveň si uvědomuji tu obrovskou odpovědnost, Eh, se níž společně eh, budeme mm, přijímat tuto výzvu. Výzvu, eh, kdy jsme byli požádáni, abychom se chopili naší odpovědnosti konat. Konat co možná nejrychleji, protože tady skutečně naléhavost konat v závislosti se změnami klimatu a velice se to týká zejména sektoru opravy, protože to je 30 splodin, ale zároveň znečištění 600 předčasných umrtí ročně a miliony občanů, kteří zůstají bez prostředků dopravy, protože je to příliš drahé nebo to pro ně není dostupné. Čili e, my nejsme pouze svědky, i vy, vy jste také aktéři. Je třeba, abyste se zasadili o usnadnění dopravy pro naše občany, abyste usnadnili, umožnili mobilitu pro všechny občany a tu jsou odkudkoliv, abyste respektovali životní prostředí, jeho ochranu a abyste zaručili každému veřejnou službu. Jaká je naše mise? Naše mise lze e, být vystihnout postihnuta jedním slovem a to se týká všech členů komise. To je boj za ekologii a chci vám říci, že dveře mé kanceláře budou vám všem vždy otevřeny. A teď se obracím na sekretariát. Sekretariáte, vy nejste byrokrati, jste experti, takže buďte prosím ochotni pro práci a pro pomoc poslancům, protože jste rovněž pilířem našeho výboru. Je třeba, abychom všichni spolupracovali, abychom dostali těmto velkým výzvám. Již před dvěma lety jsme vyjednávali balíček mobility. Ano, pane Marinesku, ano, pane Marinesku, můžete se mnou počítat, že se budu vždy snažit ctižádostivě diskutovat s radou a komisí v třístranných jednáních a počítám se ním každým z vás, že budete dynamicky pracovat. Bude třeba, abychom spolupracovali na balíčku aviace, Možná, že už jste něco o tom slyšeli, protože je třeba, abychom snížili naše skleníkové plyny. Potom je třeba také pracovat v sektoru námořní dopravy. třeba, abychom všechny problémy Eh, řešili. A sice nejenom znečištění, ale takhle vykládky, nakládky v přístavech, mm, zároveň také turistiku a dopravu turistů. To všechno patří do agendy našeho výboru. Je třeba zaobírat se také digitálními inovacemi v nejrůznějších dobenách. Je třeba dynamicky se pustit dopravy Eh, dynamicky se pustit do řešení už nyní, abychom konečně měli Evropu sociální, která se vydá dobrou cestou. A ráda bych ještě řekla, že tento výbor je dveřmi, které se otvírají vůči občanům. To znamená, že budeme pravidelně vyzývat a zvát občany, aby s námi debatovali. My jsme výbor, který bude transparentní a my prokážeme naši etiku. A to je důvod, proč jako předsedkyně tohoto výboru s vámi a se zpravodaji se budu zasazovat o to, abychom byli čtiví abychom byli tací, že nás občané budou chápat, že nám budou rozumět tento výbor a to je naprosto jasné. Já znovu se dívám na pana Marinesku, já nebudu zneužívat vyjednávání, ale budu držet linii. Můžete počítat se mnou v tom, že já se budu zasazovat o to, aby postoj parlamentu byl vždy prosazen. Výbor TRAN se stává naprosto ne. Eh, neoddělitelnou a důležitou složkou Evropského parlamentu a budeme pilířem v sektoru, který musí vyvinout veliké úsilí a zároveň musí usilovat o konkrétní projekty, které od nás občané očekávají. A zcela jistě se budu snažit o to, abychom měli úspěch. A pokusíme se o to teď hned na základě volby složení předsednictva, čili bez dalších okolků bych velice rychle přešla k volbě Byra, tedy předsednictví. Tak pojďme. Nejprve začneme tím, že se zeptám, zda tady máme kandidaturu na prvního místo předsedu tohoto výboru. Dobrý den, pane Liberacký, máte slovo. Thank you very much, dear Karima. Congratulations on your election by acclamation.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 s tím bych tedy navrhl jako prvního místo předsedu našeho kolegu ze frakce socialistů a demokratů ze Švédska Johana Danielse. Je to původně odborář. A jde tedy mimo jiné o kvalitu pracovních míst. Jsou tady zaměstnány miliony lidí. Je to jejich živobytí. A chci využít této příležitosti a také navrhnout třetího místo předsedu za socialisty a demokraty Ištvána Ujcheliho, protože je orientovaný na biznis a má s tím velké zkušenosti. A měli bychom tak dobrou zeměpisnou vyváženost. Takže Johan Danielson a Eštván Ujfeli. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát. E, je tady ještě nějaká jiná kandidatura? Pan Danielson, pane Danielson, akceptujete, přijímáte tuto kandidaturu? Dear colleagues. Vážení kolegové, s velkým potěšením samozřejmě přijímám nominaci. No, děkuji vám mnohokrát, pane Danielsne, a ne, ní tady žádný jiný kandidát, tak bychom mohli volit aklamací. Vous pouvez venir me rejoindre. Ehm, pane Danielsi, prosím pěkně připojte se ke mně jako první místo předseda a pokračujeme dále. Místo druhého místo předsedy. Máme tady nějakou kandidaturu? Pan Marinesko má slovo, paní předsedkyně. Navrhuji vám za skupinu EPP pana Svena Šulceho. Je tady nějaká jiná kandidatura, není tomu tak, není tady žádný jiný kandidát. Pane Šulce, chcete být kandidátem, přijímáte kandidaturu? Paní předsedkyně, Děkuji své politické skupině za tento návrh a dnes není nic krásnějšího, než být kandidátem a moci také a smět sedět za předsednickým eh, stolem a proto eh, přijímám tuto kandidaturu. Takže já teď opět navrhuji, abychom volbu provedli aklamací. Takže bravo, pane Šulce, stáváte se mým druhým místopředsedou a připojte se k nám za předsednický stůl. A budeme pokračovat. Máme tady kandidaturu na místo třetího místo předsedy, pan Liberacký. Já už jsem navrhl Ištvana Ujcheliho a je mi velkým potěšením opět potvrdit, že ho navrhujeme a doufám, že ho potvrdíme akl- aklamací. Děkuji. Nemáme-li tady žádnou jinou kandidaturu, požádám pana Pelleryho. Souhlasíte eh, s tím, abyste se stal kandidátem na volbu třetího místo předsedy? Prosím. Thank you so much. Mnohokrát děkuji, kolegové. Je mi velkým potěšením přijmout nominaci a velice rád budu sloužit této rodině pro cestovní ruch a dopravu tady v Evropě. Děkuji nyní na kandidátka, tak budeme volit aklamací. Takže prosím pěkně, přepojte se k nám za předsednický stůl. Pour le quatrième. A místo čtvrtého místo předsedy. Mm, máme tady nějakou kandidaturu? Slovo máte vy. Děkuji za skupinu ID. Chci navrhnout paní Julie Lechante jako kandidátku na čtvrtou místo předsedkyni. Je tady nějaký jiný kandidát, pane? Thank you very much for... No, krát děkuji, především blahopřeji ke zvolení. Rád bych navrhl jako koordinátor za skupinu Obnova Evropy pana Žana Kristofa Aitna jako čtvrtého místo předsedu. Děkuji mnohokrát, protože na místo čtvrtého místo předsedy tady máme dvě kandidatury, paní La Chanteux a pana Otena z skupiny Renew Europe. Promiňte, omlouvám se, praví paní předsedkyně. Ano, takže máme tady dvě, dva návrhy na kandidatur a ještě, ještě nějakou. Prosím, pan možná. Za skupinu IAD bych rád poznamenal, že v protikladu s pravidly demokracie se tady účastníme maškarády, která způsobuje, že naše skupina eh, bude zbavena toho, aby dostala místo, místo předsedy. Rád bych upozornil, že jednací řád Evropského parlamentu stanoví, že menšiny musí být reprezentovány. Je to povinnost a eh, touto druhou kandidaturou eh, vaše skupina, naše skupina bude pravděpodobně, bude jí zabráněno, aby byla reprezentána v předsednictvu. Já to považuji za skandální a vyžádám, žádám své kolegy, aby to bylo rektifikováno, aby hlasovali pro Madame Lachanté. Já si, já si myslím, že nikdo nám tady nebude dávat lekci z demokracie. Máme tady dva kandidáty, ano, máme dva kandidáty na tomto výboru akcept Akceptujete, že tady máme dva kandidáty? Ano, všichni s tím souhlasíte dobře, takže nyní budeme hlasovat elektronicky. Paní Lašante a pan, pane Ožene, kde jste? Akceptujete? Uh, Eh, kandidaturu? Ano, odpověď můžete říci ano nebo ne. Já jsem chtěla poděkovat eh, celé skupině Identita a demokracie za to, že mi svěřili svou důvěru a akceptuje tuto kandidaturu s veškerou pokorou. A díky. Pane Ortenci, kde jste? Máte slovo, hlasíte s vaší kandidaturou. Drahá paní předsedkyně, já budu velice poctěn, budu-li moci sloužit tomuto výboru jako čtvrtý místo předseda, takže akceptuji. Dobré Dobrá, máme tady tedy dva kandidáty, takže nyní budeme hlasovat elektronicky. Máte všichni volební kartičky sebou? Máte všichni volební kartičky? Takže zahajuji hlasování. Nejprve si vyzkoušíme hlasovací systém. Takže eh, všichni eh, Jste-li spokojeni s tímto výborem, zmačkněte zelené. Eh, jste-li nespokojeni s tímto výborem, zmačkněte červené tlačítko. Je to test. Jste-li spokojeni, zmačkněte zelenou. Nejste-li spokojeni, zmačkněte červené světilko. Eh, takže můžeme ukončit hlasování. A je vás 40 hyperspokojených, to je výborné, dva nejsou schopni se rozhodnout dnes, no dobrá. Takže postup na místo čtvrtého místo předsedy je velice jednoduchý. Barva zelená bude pro Madame Lachante, ano? A červená barva bude pro pana Otence. Souhlasíte? Takže Zmačknete zelené tlačítko, hlasujete pro paní Madame Lašante, červenou zmačknete ale budete hlasovat pro pana Otence. Pochopili to všichni, takže zahoj hlasování. Tout le monde a voté? Hlasovali všichni? a APP to trop. Le PPE, vous en avez un, de... EPP máte o jeden hlas navíc, no to začíná špatně. Comme d'habitude. Jako vždycky. Tak já voté en trop. Allez, allez, il y a quelqu'un qui vote en moins là. Takže musí o jednoho méně hlasovat za EPP. Allez, c'est très bien. Je vais fermer le vote. Výborně ukončuje hlasování. 31 pour 31 za pana Ortense, 16 za Madame Le Chanté. Pane Ortensty, byl jste zvolen za čtvrtého místo předsedu. Pojďte se k nám připojit za předsednický pult. Mes chers collègues, Drazí kolegové, konkrétně se sejdeme na našem příštím zasedání 24. července v 9 hodin ráno. Buďte přesní a dochvilní. A teď pro pouze pro, pro koordinátory bude schůze příští týden a sice 19. července. A nemáte-li nic do různého, drazí kolegové, ukončuji naše zasedání. Děkuji vám.